Då så, eh, välkomna. Welcome everybody. Jag vill, jag vill not... Dobrý den, vítám vás všechny. Začínám naše dnešní jednání. Vítám všechny po letní pauze. Srdečně vás vítám po letní přestávce a zahájíme naše dnešní jednání. Koordinátoři již se dneska setkali po číslo dvě přijetí pořadu jednání. Nemáme žádná oznámení ohledně změny, proto můžeme program přijmout po číslo 3. Sdělení předsedy. Zde bych rád přivítal nového člena našeho výboru Helenaky Fernandez, člen Zelených, španělský poslanec. Vítáme vás srdečně v našem výboru, konového jako člena a další setkání našeho výboru proběhne ve Štrasburgu 21. Ne, promiňte, takže ne. Ne, to nebude to další setkání, ale jedno z našich dalších setkání proběhne právě 21. října v 19.00 ve Štrásburku. počítáme ještě v září s dalšími setkáními. Ovšem, chtěl jsem připomenout toto setkání ve Štrasburku v říjnu. A nyní informace, které se týkají koordinátorů, doporučení různá z 10.7. Tento dokument si myslím, že máte k dispozici, ten byl rozeslán, nemáte-li žádné připomínky k tomuto dokumentu, předpokládám, že ho můžeme považovat za schválený zápis z tohoto setkání. A nyní zde máme ještě schválení zápisu z 21. a 22. listopadu, dále je to 9. 2. 27. 28. 22. 2012 a 21. března 2012 rovněž. Schválení zápisu z těchto jednání je dalším bodem našeho programu. A nyní nás čeká hlasování. Jsou to tři zprávy a nyní budu mluvit anglicky. První záležitost se týká nové industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Rád bych se zeptal, zda je zde paní Papa Dokulu, zda by chtěla k tomu něco říct, pokud ne, tak začínáme hlasovat. Ještě, ještě jedna věc, chtěl jsem vám oznámit, následující věc, dva členové včetně mě, bohužel nemají hlasovací karty čili budeme to muset, pokud to bude potřeba, budeme to muset nějak dopočítat. A nyní pozměňovací návrh číslo jedna. Omlouvám se, paní kolegyně. Já se omlouvám, rovněž jsem si zapomněla hlasovací kartu. Ano, my samozřejmě po letní pauze máme na to nárok, jsme tři. A nyní pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se. Já si myslím, že to bude muset ověřit. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato.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 13 15 tím pádem vypadla a hlasujeme o 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se. To musíme ještě jednou zopakovat, takže 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 18 pro, proti, zdrželi se, přijato Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu v pozměněné formě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně přijato. Děkujeme. A nyní se dostáváme k sedmičce. To je situace v oblasti lidských práv Sahelu. Začínáme kompromisním návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináct rovněž po částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že tuto část musíme ověřit. Zahájí hlasování. Druhá část. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáctka byla stažena, šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že jsme to přijali, ale ověříme to. Ještě jednou, 17. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Je to přijato. Jedním hlasem. To znamená, že 18 nám odpadla, 19. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se, přijato, 44. Po částech dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní je osmička. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 všechny oddíly. Vím, že zpravodajka zde není. Je zde někdo, kdo by chtěl vystoupit k této zprávě za zpravodajku? Není-li tomu, tak začínáme hlasování. 6, 2, 4, 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 4, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 4, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 1, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, já myslím, že že 9 ově, musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přijato. 8. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6-2, 4-2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6-2, 4-3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6-2, 1-7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Dobře, ověříme to. 6, 2, 1, 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 6206, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 6244 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6252, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 6223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6209 pro, proti, zdrželi se, přijato. 0, pro, proti, zdrželi se, přijato. 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. A na další straně je to 6222. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6221. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že 6231 a 6212 nám odpadlo a dostáváme se k 6213 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 1, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 3, 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 5, 0 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 2, 5, 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. And then we have the last... A ještě tam máme poslední ústní návrh. Je proti tomuto návrhu nějaká námitka? Týká se čísla 6253. Není-li tomu tak, dobře, můžeme hlasovat. Takže hlasujeme o tomto ústním návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní nemusíme hlasovat o celkovém uceleném textu. To znamená, že jsme tímto způsobem dokončili toto hlasování. Děkuji vám, říká pan předseda. Okej, okay, då går jag tillbaks. I will now go back to Swedish. Då eh, är voteringen avslut. Takže tím končíme hlasování a budeme pokračovat dalšími body na programu. Dostáváme se k bodu číslo 9 a to jsou ženy s postižením. A já dám slovo paní Vetlanové, která je naší zpravodajkou. Děkuji vám. My jsme dostali 196 eh, posměvacích návrhů. A já bych chtěla poděkovat všem kolegům za iniciativní přístup k práci a množství odvedené práce. V současné době probíhá úsilí o zpracování kompromisních návrhů a já věřím, že ty kompromisy budou dobré a užitečné. Musím říci, že většina pozměňovacích návrhů, které jsem dostala, je přínosných. Některé ovšem eh, opakují to, co už bylo řečeno jinde a jenom několik málo je takových, eh, s nimiž nejsem srozuměna. Každopádně pokusíme se nalézt eh, vhodné kompromisy a ve vhodném okamžiku jistě budeme diskutovat se stínovými zpravodaji a poté o tom budeme hlasovat. Máme zde ovšem pozměňovací návrh číslo jedna, o kterém bych chtěla něco říci. Já bych vás chtěla upozornit, že pokud by došlo k schválení tohoto pozměňovacího návrhu, došlo by k odkladu mnoha věcí. To znamená, že bychom museli zprávu předkládat ještě jednou pod jiným názvem a de facto nelze říci, jak by to potom se dostalo na plénum. Bylo by to už druhé odložení, nevím, jak bych to lépe nazvala. A z reakcí, které jsem dostala, musím říct, že jde o zprávu velmi důležitou Vložili jsme do ní již mnoho práce a to znamená, že bychom už celou věc neměli dále odkládat. Jak říkám, je to pouze upozornění na to, co by se mohlo stát. A samozřejmě nyní jsem připravena naslouchat vašim poznámkám. Děkuji. Paní Papadopulo. Pane předsedo, já jsem stínovou zpravodajkou za socialistickou skupinu. Já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce, poněvadž je velmi rozsáhlá. Týká se mimo jiné také vztahu rodičovství, eh, rodičovství, eh, rodinného života a také eh, utrpení žen, které jsou postiženy. E, otázkami diskriminace. To vlastně víme už z problematiky e, osob s postižením. Samozřejmě 196 pozměňovací návrhů je hodně, e, ovšem myslím, že to všechno směřuje víceméně jedním směrem a sice jak bojovat za plná práva těchto žen, jak nechat Eh, nechat zaznít jejich hlas eh, ve společnosti. Eh, nyní slyším od Angeliky Wertmann, že by bylo velmi obtížné, kdybychom měnili titul této zprávy a mm, my za socialistickou skupinu si myslíme, že není vhodné ztrácet další čas Věnovali jsme tomu mnoho práce, ta zpráva je kvalitní a pokud by se odhlasovala co nejdříve, bylo by to nejlepší. Paní Frega. Ne, promiňte, to byl někdo jiný. Děkuji. Děkuji, jsem zpravodajkou za EPP a chtěla bych poblahopřát paní zpravodajce. Myslím si, že zpráva je skutečně velmi důležitá a nad to e, jsou v ní obsaženy velmi důležité informace. Náš příspěvek ze strany EPP e, eh, tvoří asi 40 veškerých pozměňovacích návrhů. Snažíme se prohlubovat i stá témata, která souvisí s problematikou postižení. Zejména se to týká eh, možností přístupu komise momentálně zpracovává návrh eh, legislativy, které se týká právě možností přístupu. Eh, konečný návrh má být hotov pravděpodobně koncem roku. Eh, jedná se o možnosti přístupu k vzdělání, ale také k přístupu do digitálního světa, do dopravního sektoru, prostě do všech sektorů běžného života. Pomocí našich pozměňovacích návrhů chceme zajistit to, aby ten přístup byl skutečně všude. Nejedná se pouze o přístup do budov, ale skutečně eh, o přístup ke všemu, co člověk, žena ve svém životě potřebuje, tedy zdravotnictví, vzdělání a veškeré další oblasti, které se týkají života společnosti. Na výboru Máme, eh, připravujeme návrh, který se týká digitálního věku a zde chci upozornit na tom, že digitální obsahy musí být přístupné také pro osoby s postižením. Nejde pouze o samotné digitální obsahy, ale e, o internet jako takový. Je třeba, aby jsme měli odpovídající možnosti pro osoby s postižením. A tím nemyslím pouze například postižení zraku či další fyzické postižení, ale například mentální postižení, tak aby například lidé s Downovým syndromem rovněž měli možnosti přístupu k odpovídajícím způsobem upraveným obsahům. Takže se nám jedná také o to opravovat obsahy. Dále postižení v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Na to je třeba se obzvláště zaměřit tak, abychom měli integrativní vzdělávání, abychom skutečně zajistili možnosti koedukace. A dále odstavec, ve kterém se uvádí, že žena s postižením nesmí nesmí eh, být medikována pomocí antikoncepce, pokud k tomu sama nesvolí, protože v opačném případě bychom porušovali právo ženy na to určovat svou vlastní budoucnost. Dále tam jsou pozimací návrhy, které se týkají trhu práce. Pokud se podíváme na cíle strategie 2020 a eh, mám tím na mysli cíle, které se týkají integrace lidí s postižením na pracovním trhu, tak samozřejmě tyto cíle můžeme naplnit pouze, naplnit pouze v případě, kdy lidé, ženy budou mít přístup na pracovní trh. Zde je důležité implementovat odpovídající úmluvu OSN, kde se právě jedná o odpovídají přizpůsobení pro osoby s postižením. Mnoho zaměstnavatelů ovšem eh, neprovádí ta nutná přizpůsobení a to je také forma diskriminace. A pak potřebujeme ukazatele. Proto jsme předložili pozměňovací návrh, ve kterém uvádíme, že si přejeme, aby členské státy vypracovávaly ukazatele, které se týkají účasti žen s postižením na všech relevantních sektorech, tak, abychom měli skutečný přehled stavu situace, která se týká jak situace na pracovním trhu, tak situace žen s postižením ve všech ostatních sektorech. Abychom tedy věděli, jak si stojí ženy s postižením jak na národním trhu práce, tak celkově na trhu práce Evropské unie. Proto je třeba, aby členské státy toto sledovaly ve svých statistikách a aby se do jejich statistik zahrnul právě faktor pohlaví a rovněž faktor toho, zda osoba má postižení či ne. Dále otázka násilí ženy s postižením bohužel jsou eh, nadprůměrně často obětmi sexuálního násilí. A proto je třeba, abychom eh, se snažili ze všech sil o to, abychom tento eh, fenomén úspěšně potírali. Děkuji. Brigáda. Děkuji. I my Souhlasíme v zásadě s návrhem zprávy, která byla předložena. Navrhujeme jisté změny, které se týkají zejména toho, abychom upozornili na diskriminaci, které podléhají ženy s postižením. Zejména máme na mysli nejenom tu skutečnost, že jsou obětmi diskriminace právě proto, že jsou ženy a ještě mají postižením, ale chceme upozornit na to, že cílem diskriminace jsou také ženy, které žijí ve státech, kde neexistuje odpovědící podpora osob s postižením. A tato otázka je aktuální dokonce i v EU. Tedy ne všechny ženy s postižením žijí ve stejných podmínkách, ne všechny mají stejné podmínky toho, aby mohly rozvíjet eh, své schopnosti a svůj potenciál toto bohužel velmi závisí na společenské vrstvě, ve kterou se narodili, a na sociální úrovni rodin, do kterých se narodili. A pro nás je tedy zásadní, aby se investovalo do veřejných služeb a zde mám na mysli zejména zdravotnické služby a zejména přístup k reprodukčnímu a sexuálnímu zdraví právě žen s postižením. Tady je důležité, aby existovaly speciálně vyškolení lékaři. Dále podpora mateřství během celého těhotenství, ale také po porodu. Toto je velmi důležité. Dále podpora péče o děti. A rovněž upozorňujeme na specifikum žen s postižením, které e, mají jaksi mentální postižení. Rovněž víme, že co se týče opatření, úsporných opatření v mnoha členských státech, mám tím na mysli škrty v rozpočtu mnoha států, v této situaci máme nárůst chudoby právě oblasti žen s postižením. Tyto ženy jsou mnohem méně sociálně podporovány, je také mnohem méně podporováno jejich odborné vzdělávání a také se seškutralo mnoho veřejných pracovních míst, které v mnoha případech byly jedinými možnostmi, jak se mohly ženy s e, postižením zaměstnat, protože existovaly kvóty. Dále došlo ke snížení možnosti přístupu žen s postižením k zaměstnání celkově. Například se snížila možnost eh, získat odborné vzdělávání pro takovéto osoby, tak aby lidé byli odpovídajícím způsobem vyškoleny a mám tím na mysli jak vzdělávání samotné, tak potom tu praxi, tedy zaměstnání. Proto je důležité, abychom věnovali pozornost této tendenci, která vůbec není inkluzivní a která je velice exkluzivní ze sociálního hlediska. Dále se nám zdá, že bychom měli velice se zaměřit, dát velký důraz na potenciál vlastních kapacit a na možnosti a přidané hodnoty, které každá osoba může přinést, ať se to týká práce, školy či dalších oblastí. Je třeba, abychom se zaměřili na tuto dimenzi a rovněž je třeba se podívat na otázky rodin a důležitosti, kterou mají osoby s postižením, když se podaří je zachovat v rodinné struktuře, protože tak mají mnohem větší možnosti, jak rozvíjet své schopnosti. Proto je pro nás důležité, aby se tedy tyto osoby eh, zůstávaly ve svých rodin, aby tady nedocházelo k přenášení osob do ústavní péče, která navíc i z hlediska nákladů pro stát je mnohem dražší. Rovněž upozorňujeme na otázku, která je pro nás důležitá, a tady několik údajů, které jsme získali. Je znepokojící, jak narůstá chudoba a zároveň, jak narůstá sexuální zneužívání osob s postižením a to je velice dramatická situace, je třeba na to ukázat a je třeba s touto situací bojovat. Děkuji. Okay, do... Děkuji vám. A nyní dávám eh, slovo eh, zástupkyni DG Just z Evropské komise. Děkuji vám. My také bychom chtěli poděkovat paní zpravodajce a všem dalším poslancům také za pozměňovací návrhu. Jak už bylo řečeno, Nediskriminace žen a osob s postižením patří k zásadním eh, principům naší strategie. A také genderová akce patří k akcím, které jsou v rámci této strategie. A zapadá do toho také strategie rovnosti mezi ženami a muži, jako třeba je oblast ekonomické nezávislosti. A to se také musí vztahovat na Eh, ženy s postižením. Také chceme zdůraznit, že je třeba se zaměřit na genderový aspekt a zpráva komise k tomuto tématu, eh, která bude zveřejněna ještě v letošním roce, eh, to určitě bude zdůrazňovat. Pokud se týče násilí páchaného na ženách s postižením, chtěli bychom říci, že tady jsme toto zmínili eh, výslovně už eh, v březnu 2013, kde také v našem dokumentu vyzýváme členské země, aby přijímali konkrétní kroky. A pokud se týče eh, října 2013, zde se budeme, bude další dokument, který tedy se právě tímto bude zabývat. Budeme se setkávat s zástupci občanské společnosti a zde budeme toto téma zdůrazňovat. Ano, děkuji. A nyní dám slovo ještě jednou paní zpravodajce Vertman, aby nám to sehnula. Já bych ještě jednou všem velice poděkovat za jejich projevy a za pozměňovací návrhy a jak jsem ji říkala, eh, budeme se snažit, abychom co nejrychleji eh, dospěli ke kompromisům a potom vám i hned eh, e-mailem dosažených kompromisů pošlu. Děkuji. Děkuji vám a nyní další postup. 3. října budeme hlasovat zde ve výboru a v listopadu budeme tuto zprávu projednávat na plénum. Tak tím uzavírám tento bod a dostáváme se k bodu číslo 10 o sexuálním a reprodukčním zdraví. Naše zpravodajka je paní Estrela. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že bych chtěla poděkovat za všem kolegům za jejich příspěvky, myslím tím tedy kolegy, které při spěli svými pozměňovací návrhy. Bylo jich 217, což jasně ukazuje, jak důležité téma moje téma je. Z těch 217 pozměňovacích návrhů eh, Většinu z nich v podstatě mohu podpořit a já tady bych ráda podtrhla, že velice důležité příspěvky, příspěvky došly eh, z kolegů z různých politických skupin, pan Gabriel, Monen Chartier, paní Matera, od paní Garcia Perez, velice zajímavý, od paní Zity Gurmaj, paní Sofie Intveld rovněž, paní Cornelisen, pan Gustafsson, paní Zuberová mezi. Mimo jiné, tedy to byli ti, kteří předložili pozměňovací návrhy, které přispěly k vylepšení mé zprávy. Ovšem některé jiné pozměňovací návrhy jsou z mého pohledu nepřípustné. A to proto, protože spochybňují základy, zásady a práva, kterých již bylo dosaženo. A spochybňují kompromisy, které již máme na mezinárodní úrovni, na kterých se shodla většina, velká většina členských zemí Evropské unie. Myslím si, že reprodukční zdraví je otázkou, která by se měla analyzovat v rámci lidských práv, ale rovněž by se na ně mělo hledět jako na prostředek pro dosažení rovnosti pohlaví. Některé pozměňovací návrhy navrhují, abychom se vrátili zpět, abychom ustoupili abychom tedy odbourali již stávající legislativou. Například se to, jedná, se to týká zejména legislativy, která se týká potratů. Dobře víme, že v členských státech máme asi 20, kde je, jsou potraty legální. Velká Británie, Kypr, Finsko a další stát umožňují potraty, ale jsou tam omezení. A pak máme tři stenské státy, Lucembursko, Irsko a Polsko, který mají velice restriktivní interpretaci potratu a Malta je jediným členským státem, který zakazuje potrat a zakazuje ho definitivně, nejsou tam žádné výjimky. Co se týče těch zemí, které mají restriktivní legislativu, tak mnoho žen z těchto zemí odchází do jiných členských států a tam se tedy podrobují uh, dobrovolnému přerušení svého těhotenství. Tedy stávající zákazy, které stále jsou v některých členských státech, dopadají zejména na ženy, které jsou nejvíce znevýhodněné. Jsou to ženy, které nemají moc eh, dostatek prostředků. Jsou to tedy ženy, které nemohou eh, odjet do jiného členského státu v Evropské unii a tam tedy e, se podrobit dobrovolnému přerušení těhotenství. A dále se to týká žen, které nejsou tak vzdělané, nejsou tak informované a proto tedy nemají tuto možnost odebrat se do jiného členského státu. A proto chci říct, že tato situace přispívá k tomu, že se nerovnost v Evropské unii prohlubuje. Připomínám, že podle VHO jsou náklady na e, bezpečný pokra, potrat ve výši jedné desetiny e, nákladů, které vznikají, pokud dojde k nebezpečnému nejistému potratu a žena potom se musí podrobit dalším lékařským zákrokům. Co se týče lidských práv, psychologických a dalších otázek, ty samozřejmě jsou rovněž důležité. Rovněž chci říci, že jsem um, nalezla několik pozměňovacích návrhů, které jsou identické, což pravděpodobně ukazuje, že je, je zaslali parlamentu nějaké externí organizace a, a že prostě poslanci to pouze obsali a předložili jako pozměňovací návrh. Pak eh, tam je několik pozměňovacích návrhů, které hájí praktiky kolektivního svědomí a ne individuálního. Toto rovněž nepřijímám. Rovněž nepřijímám pozměňovací návrhy, které spochybňují přístup dětí a mládeže k sexuálnímu vzdělání. Toto se také týká genderových otázek, tedy pozměňovací návrhy, které spochybňují takováto právo, právo na sexuální výchovu, na přístup k této výchově, takovéto pozměňovací návrhy nemohu akceptovat. Pak je tam několik návrhů, které pozměňují to, jakým způsobem je definováno zdraví a reprodukční a sexuální práva. Chtěli by tam jiné pojmenování. Ovšem, toto je název zprávy samotné, takže my u tohoto názvu zůstaneme a nebudeme toho měnit. Rovněž nebudu akceptovat návrhy, které spochybňují rozvojovou pomoc v kontextu zdraví a sexuálních a reprodukčních práv. Členské státy by měly přispět pro zrychlení pokroku ve smyslu dosažení rozvojových cílů milénie. A to se týká rovněž reprodukčního zdraví, zdraví matek, zdraví dětí před porodem. To je důležité pro rodinné plánování, prenatální péči, asistovaný porod a samozřejmě se to týká i péče pro novorozence, poporodní péče, dále se to týká prevence a léčení sexuálně přenosných infekcí. Myslím si, že máme dobrý základ pro to, abychom mohli vytvořit kompromisní řešení. Eh, máme tady naplánovanou schůzi stínových zpravodajů. Má se konat příští středu a ta schůze bude jistě dobrou příležitostí pro to, abychom eh, dospěli ke kompromisním řešením, která zaručí to, co si přejeme, tu rozšířenou pomoc a rovněž rozšířenou podporu, kterou bych si přála pro tuto zprávu. Já jakožto zpravodajka se budu snažit skutečně vytvořit kompromis se všemi, kteří si přejí se mnou spolupracovat tak, aby z toho nakonec vznikla dobrá zpráva, která bude moci být podpořena a schválena tímto výborem a potom plenárním zasedáním. Děkuji. Děkuji. Tak, eh, paní Gabrieles. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Samozřejmě, že pokud jde o otázku sexuálního zdraví, práva v této oblasti, často se to opakuje v našich zprávách. Ovšem neměli jsme zatím zprávu, která by se dotýkala čistě této problematiky. Právě proto bych ráda poděkovala paní Estrele a její kuráži, kterou měla v této oblasti věnovat se této nesmírně komplikované oblasti. Zároveň bych ráda poděkovala za konstruktivní přístup, dialog od počátku celé práce. A nyní, jestli dovolíte, zaměřila bych se na část, kterou již paní zpravodajka zmínila. To znamená, ten můj příspěvek vlastně k celé této zprávě společně s paní Elizabeth Moren Chartier. My jsme chtěli zúraznit mladé ženy, dívky, především na potřebu integrace sexuálního vzdělávání do takového širšího rámce, který by měl vzít v potaz i e, například afektivní, citové, e, citový vývoj mladých lidí. Já si myslím, že je velice důležité, pokud jde o přístup k internetu a tak dále, jaký to má přístup na naše mladé lidi, na stereotypy, pokud jde o pornografický obsah, často degradace degradující, často opravdu násilní a tak dále, nerespektování partnerů. To si myslím, že je velice důležité zmínit, protože musíme chránit naše mladé lidi a aby z nich samozřejmě vyrostli mladí, odpovědní lidé, i pokud jde o práva a povinnosti v této oblasti, či na jedné straně jednak chránit mladé lidi, pokud jde o toto sexuální vzdělávání, citové vzdělávání, ale zároveň vlastně ještě trošku takový směr navíc, to znamená informovat zároveň rodiče, dospělé lidi, kteří v průběhu samozřejmě vzdělávání a vývoje mladých lidí mají obrovský dopad. Samozřejmě, že tam dojde, pokud jde o pornografii, o dopad na mladé lidi a prostě tyto lidé by měli mít určitý, určitou kontrolu, tak aby nedošlo například k tomuto negativnímu dopadu a zároveň tam jde o sexuálně přenosné emoce a tak dále. Druhá problematika, která je rovněž důležitá v této zprávě, ano, samozřejmě, že zdravotnictví to je v kompetenci členských států. Ovšem, Evropská unie by měla aspoň podporovat členské státy, tak aby praktikovali nejlepší mm, činnosti praxe v této oblasti, pokud jde o, vzděla, pokud jde o vzdělání v této oblasti, zdravotnictví. Protože například, pokud jde o mm, cestovní ruch v této oblasti, tak samozřejmě sexuální cestovní ruch, turistiku, tak to samozřejmě má velice negativní dopad. A dále je to i zdraví novorodiček, nově narozených dětí. Tam bychom měli věnovat pozornost i e, úmrtnosti matek při porodu. To je záležitost, která, kterou se zabývají mnoho členských států, měli bychom se zabývat problematikou toho, že některé členské státy se jaksi vrací zpět, um, ustupují z toho pokroku v posledních letech. Vidíme, že například čím dál tím více se snižují pobyty v, eh, v porodnicích, dále je to placení za medikaci a tak dále v této oblasti. V této zprávě, my jsme se o to zmínili, Prostě samozřejmě, že se snažíme nalézt společného jmenovatele. Já bych ráda poděkovala za tuto spolupráci s těmi zpravodaj zpravodajky a myslím si, že jsme schopni nalézt kompromis, tak abychom přijali zprávu, která bude vyvážená, pozitivní pro naše <clears throat> občany a nejenom pro ženy, ale samozřejmě i pro muže, nejenom pro mladé lidi, ale pro všechny občany, který se tato problematika týká. Děkuji vám za pozornost. Tack så mycket för det. Eh, Děkuji vám. Eh, já bych také rád promluvil jménem stínového zpravodaje. Já bych tedy eh, zopakoval nejdříve to, co řekla paní Gabriel. Eh, prakticky za to máme málo kdy hovořit eh, v tom duchu, ve kterém promluvila paní Cabria. Eh, když paní Estrela tuto zprávu minule představila, tak já jsem z toho měl takový velice dobrý dojem. Řekla jste, že jste byla omezena rozsahem zprávy a to už tady kdysi zaznělo dříve, poněvadž to musím říct, že to zaznívá vlastně často a že je to celkem závažná poznámka. Já bych řekl, že tady máme docela jasnou většinu podpory eh, pro vaši argumentaci, eh, čili že skutečně eh, rozhodování o vlastním těle musí patřit k základním právům žen a myslím, že to je také v duchu mnohých pozněvacích návrhů. Já jsem přesvědčen, že toto je Eh, dobrý start eh, zprávy, která mm, opravdu bude kvalitní a letos eh, dokáže změnit. Já bych chtěl poděkovat paní Estrele a také dalším předkladatelům pozměňovacích návrhů. A nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Obvykle dáváme eh, eh, vždycky slovo jedné osobě za komisi, ale dnes je tady za komisi více lidí, ale zdá se, že to rozmysleli. Eh, takže dobře, slovo má komise, pokud chcete promluvit všichni tři, klidně můžete. Dávám slovo komisi tedy. Oui, malheureusement, la commission n'a pas encore... Bohužel, my jsme se zatím nerozhodli na komisi, kdo je zodpovědným k této zprávě, proto se omlouváme, uvidíme na plenárce. Zatím ještě bohužel nemáme odpovědného, kterého bychom jmenovali za tuto problematiku a proto zatím nevystoupíme. Děkujeme. Okay, and, eh, and... Eh, tak vydaný v Mahouna. Dobře, takže vám děkujeme za tuto informaci, říká pan předseda. A tím pádem poprosíme opět paní zpravodajku. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za ta velice stimulující slova paní Gabriel a pana předsedy Gustafsona. A chtěla bych zopakovat, Eh, to, o co mi jde. A říci, že skutečně jde mi o to, abychom nalezli dobré kompromisy, že se o to budu ze všech sil snažit. Chci, abychom skutečně dosáhli konsensu, který si potom zaslouží podporu většiny poslanců tohoto výboru a také většiny poslanců Evropského parlamentu až se bude o zprávě hlasovat na plenárním zasedání. Souhlasím se vším, co zde bylo řečeno. A poukazy na to, že právě ve svých úvodních slovech jsem e, zmiňovala vaše jména jako jména těch, kteří předložili pozměňovací návrhy, které přispěly k obohacení a zlepšení mé zprávy. A proto si myslím, že ta situace je dobrá, že tady máme podmínky pro to, abychom se dohodli, právě také proto, že tady ze všech politických skupin zešly zajímavé pozměňovací návrhy a proto jsem dospěla k závěru, že tady jsou podmínky pro to, abychom nakonec dospěli k velmi dobrému výsledku. Závěrečná slova, která se týk, budou týkat komise z mé strany. A chci říct, že lituji toho, že Evropská komise neměla čas pro to, aby jmenovala odpovědnou osobu pro toto téma. A lituji toho, že zatím není schopna nic říci k tomuto tématu, které je komplexní, polemické, ano, ale je to téma, které je velice důležité. Doufám, že komise v brzké době překoná obtíže, které má a že v brzké době budeme moci zahájit náš dialog s komisí o této záležitosti. Není možné, aby komise tady jak si se stáhla ze své odpovědnosti a nebyla ochotna se zúčastnit diskuzí na odborném výboru o takovýchto otázkách. Protože k něčemu takovému dochází velmi zřídka o to více, jsem tady překvapena ve světle toho, že se tady jedná skutečně o zásadní záležitost, i když samozřejmě já přiznávám, že je to polemické téma, ale to je vlastně odůvod víc pro to, aby komise se tím zabývala a proto, aby e, si našla svou vlastní jasnou pozici. E, jak jsem mi zmiňovala, ve středu máme schůzi stínových zpravodajů a já doufám, že z této schůze vzejdou kompromisy, které budou důležité, zajímavé a které my všichni budeme moci podpořit a se kterými se budeme moci identifikovat. Já doufám, že pokud nebudou mít eh, stínový zpravodajové čas se dostavit na tuto schůzi, že se se mnou skontaktují, tak abychom potom mohli dořešit ty věci, doladit ta nejlepší řešení bilaterálně. Děkuji vám mnohokrát. Eh, Děkujeme, říká pan předseda. Rád bych vám ještě nastínil časový harmonogram. Hlasovat budeme 18. září u nás v našem výboru, pak se to dostane na plenárku a očekáváme, že se tomu budeme věnovat na druhé říjnové plenární schůze. Samozřejmě, že jak víte, v říjnu budeme mít to potěšení cestovat do Štrasburku dvakrát. A tím jsme ukončili bod číslo 10 a dostáváme se k bodu číslo 11 na našem dnešním programu. vi är i den eh, lite udda Zdá se, nastala taková trošku podivná situace. Zdá se, že zpravodajka k tomuto tématu zde není a ani někdo, kdo by nahradil paní zpravodajku, a dokonce zde nemáme ani zpravodajku pro další bod na našem programu. To zdá se, že v podstatě nikdo nemůže prezentovat tyto body našeho programu, proto navrhuji 15-minutovou přestávku. Máme ještě čas a opětovně se zde uvidíme v 17.00. Děkuji. Ja, okej, okay, då så... Dobře, takže... Opětovně budeme pokračovat v našem jednání našeho výboru. Je 17.00. A nyní se dostáváme k bodu číslo 11, to znamená úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje, budování státu v Jižním Sudánu. Je to zpráva paní Češkové, která je odpovědná za toto stanovisko. Bohužel se nemůže zúčastnit našeho dnešního jednání. Ovšem naštěstí zde máme pana Kirkoupa, který nám k tomuto tématu něco řekne. Prosím, máte slovo, pane kolego. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A nejprve dovolte, abych omluvil mou kolegyní paní Andreu Češkovou za to, že se mezi nás nemohla dneska dostavit, jak vás informovala. Bohužel má rodinné povinnosti, samozřejmě škola a tak dále. Dovedete si představit, že v tomto období je prostě pro ně velice obtížné být dneska na dnešním jednání. Požádala mě o velice krátkou prezentaci. Ovšem jsou zde tři zásadní oblasti, které chtěla kolegyně zdůraznit eh, v rámci tohoto stanoviska. Jestli dovolíte, já bych je nyní přečetl za paní Češkovou. První se týká samozřejmě zdraví matek, dále jsou to nucené sňatky a domácí násilí. A třetí záležitost je přístup k testování v oblasti HIV, AIDS a zároveň k zdravotní péči s tím spojené. Uh, Ženy v Jižním Sudánu čelí nejvyšší míře mateřské umrtnosti na světě. Vážený pane předsedo, to samozřejmě vyvolává obrovské obavy nás všech. Pokud máte dítě v Jižním Sudánu, to velice, velice často není až tak šťastná záležitost, jak by to mělo být. Velice často, bohužel, um, porod znamená rovněž mnoho různých zdravotních poškození nebo dokonce úmrtí matky, dítěte nebo dítěte někde dokonce obou. A to právě chtěla zdůraznit moje kolegyně ve svém stanovisku a zároveň se jí povedlo to zdůraznit. Dále je to záležitost nucených sňatků domácího násilí. To jsou věci, které jsou se propojeny, kolegyně o tom hovoří, jsou to věci, které se často diskutují v tomto výboru, jsou je to problém, který, o kterém se často hovoří a proto chce, aby i v jejím stanovisku toto bylo zdůrazněno především, to, aby jsme vyslali jasný signál, jasný signál eh, orgánům Jižního Sudánu o tom, že my zde v Evropské unii opravdu velice jasně odsuzujeme tuto praxi a samozřejmě i tolerování eh, to, to opravdu eh, neuvěřitelné, zbytečné tolerování násilí páchaném na ženách a zároveň je to záležitost těch nucených sňatků, které, chtěla, které chceme zdůraznit, to podle mého názoru je opravdu eh, příšerný eh, čin v očích mnoha lidí a kolegyně chtěla zdůraznit, že v Jižním Sudánu i toto je veliký problém, který je neakceptovatelný. Měli bychom mu věnovat pozornost a chce ho zdůraznit ve svém stanovisku. Zároveň je to problematika zdravotní péče spojené s a HIV, AIDS, jednak v oblasti preventivního zdravotnictví a zároveň poté léčby. Podle kolegyně Jižní Sudán dosáhl určitého pokroku v této oblasti. Samozřejmě, že to bychom měli uvítat, ovšem zároveň je jasné, že nás čeká ještě dlouhá cesta předtím, než ženy budou mít možnost přístupu ke kvalitní zdravotní péči v souvislosti s touto konkrétní nemocí. Kolegyně rovněž požádala o to, abych zdůraznil další věc uvítá veškeré připomínky, poznámky eh, všech kolegů, kolegyň a samozřejmě je velice ráda je veme v potaz, eh, zpracuje, těší se na další spolupráci s kolegy, kolegyněmi tohoto výboru na pozměňovacích návrzích týkajících se tohoto stanoviska. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní, prosím, příspěvky z pléna. Rovněž Jestli dovolíte, já sám, jelikož jsem stínovým zpravodajem, bych se rád vyjádřil k tomuto tématu, k této zprávě. Paní Češková, bohužel, jak jste se tom zmínil, nemůže být mezi námi. Ovšem já jsem stínovým zpravodajem a rád bych ji především poděkoval, opřál, rád bych ji poděkovala za tento návrh stanoviska. Domnívám se, že v něm zdůraznila mnoho důležitých bodů, hovoří zde o násilí páchaném na ženách, o tom jste se zmínil, dále je to, jsou to nucené sňatky nezletilých a samozřejmě mateřská úmrtnost při porodu. Jak jste se již o tom zmínil, Neměli bychom odsoudit eh, veškeré násilí páchané na ženách, ale především se podívat na situaci, pokud jde o mrzačení pohlavních orgánů žen, nucené sňatky a tak dále. V článku 4 například hovoří kolegyně o důležitosti podpory péče o sexuální a reprodukční zdraví, protože pokud se zaměříme na tento aspekt, myslím si, že tím přispějeme obecně velikou mírou k blahu celé společnosti, pokud jde o práva, sexuální práva, reprodukční práva, která považujeme za důležitý nástroj, zlepšení blaha celé společnosti, boje proti chudobě a tak dále. Čili to si myslím, že je správná cesta velice kvalitního stanoviska, takže ještě jednou bych rád kolegyni Češkové poděkoval. A nyní bych se rád zeptal, zda Evropská komise by chtěla vystoupit k tomuto tématu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za všechny tyto návrhy, pokud jde o rovnost pohlaví, dále je to samozřejmě zapojení žen při budování státu v Jižním Sudánu. My máme samozřejmě iniciativu v oblasti lidských práv, máme zde dva projekty, které financujeme v Jižním Sudánu, podpora eh, autonomie žen, jednak je to boj proti násilí páchaném na ženách, využívání lidských práv a dále je to z využívání demokratického procesu prostřednictvím vzdělávání a zapojení žen do života společnosti. Delegace rovněž v červnu přišla s dvěma návrhy, jednak je to záležitost, která se týká postavení žen. Tato delegace v Jižním Sudánu zatím je velice samozřejmě mladá, očekáváme, že přijde s dalšími projekty do budoucna. Pokud je o obecný pohled, FKO považuje rovnost pohlaví za transversální záležitost a právě proto využíváme, vytváříme mnoho nástrojů, které by mohly pomoci kolegům v oblasti tematických záležitostí, samozřejmě kolegům v oblasti právního státu, různé tematické nástroje, které by pomohly přímo na místě, ale i zároveň školení, vyškolování různ, pro naše delegace přímo na místě. Čili snažíme se, aby tato problematika rovnosti pohlaví opravdu byla transversálním prvkem všech našich aktivit. Děkujeme, říká pan předseda. Zdá se, že k tomuto tématu již nemáme přihlášené do diskuse. Pane Kirkop, chtěl byste se ještě k tomuto vyjádřit, nebo ne, jenom pane předsedo, jestli dovolíte. Rád bych zdůraznil, že skutečně jde o nesmírně důležité téma. Dneska odpoledne sice nemáme moc členů přítomných, ovšem ještě jednou bych rád zdůraznil to, co řekla kolegyně, očekává a těší se na všechny příspěvky. Doufám, že o tom obeznámíte ostatní členy výboru, tak aby přispěli k eh, tomuto stanovisku a ještě jednou bych rád poděkovali komisi. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní časový harmonogram k tomuto stanovisku. Pozměňovací návrhy do 5. září do 12.00. Hlasovat budeme v našem výboru 3. října a výbor pro rozvoj 5. listopadu. Rovněž bude hlasovat o této zprávě. A nyní se dostáváme k bodu číslo 12 na našem programu to je elektronické zdravotnictví, akční plán pro rok 2012 2013 Jde o inovativní zdravotní péči pro 21. století. A nyní bych poprosila paní Runculi, která je zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o stanovisko pro výbor Envy, který je příslušný v této věci. Pokud hovoříme o informačních a komunikačních technologiích a pokud tyto přiměřeně uplatníme v oblasti zdravotní péče, tak to zlepší zdravotní péči, zlepší to celkově kvality života a posílí zdravotnictví jako takové. První sdělení k tomuto bylo přijato v roce 2004 od té doby. Komise přistoupila k celé řadě iniciativ tak, aby dále rozvinula IKT v rámci celé Evropy. Právě v minulých letech členské státy projevily silný zájem na této věci a silné úsilí a účastnili se velkoplošných pilotních studií. V roce 2011 potom byla přijata směrnice, která se týkala práv pacientů v rámci přeshraničních zdravotních služeb. Tam byl důležitý zejména článek 14, kde se týkal výměny údajů. To bylo důležité pro spolupráci. Šlo tam o to, abychom eh, co možná nejlépe využili veškeré možné výhody. Navzdory všemu je tady ještě několik překážek, které je třeba překonat, tak abychom co nejlépe využili tyto již mezi tím značně vyspělé systémy. Eh, máme tady celou řadu um, plusů, dobrých věcí pro jak pro lékaře, tak pro pacienty, tak pro veřejný sektor a ty, které služby nabízí. Elektronické zdravotní služby se mohou týkat péče a léčení, které bude přesně zaměřeno na jednotlivého pacienta a tím budou služby efektivnější, lepší, lépe zaměřené. A e, to e, vlastně i napomůže tomu, že se sníží náklady. Hovořil jsem o těch překážkách, eh, překážkách rozšiřování elektronických služeb. Jednak je to nedostatek důvěry. Nedostatek důvěry na straně pacientů, tedy občanů, ale rovněž na straně eh, těch, kteří jsou eh, jaksi zaměstnáni ve zdravotním sektoru ale je třeba si ujasnit, že je tady skutečně velká výhoda, která se týká nákladů. A dále je tady nedostatek v oblasti transparentnosti údajů, které se poskytují. Důležité je podpořit iniciativy v oblasti elektronických zdravotnických služeb. Tyto služby v sobě skýtají celou řadu výhod. E, jasně se to ukazuje v programu eHealth 2020. Zdravotnictví eh, se pomocí elektronických služeb vyrovná s celou řadou výzev, například s problémy, které se týkají chronických chorob. Dále je zde otázka efektivnosti a udržitelnosti zdravotnického systému. Toto se zlepší. Pacient se skutečně stane eh, tou osobou, na kterou se zaměří veškerá péče průřezově. Dále Toto podpaří přeshraniční zdravotní péči a zaručí rovnost a univerzalitu. Samozřejmě je třeba zachovat jasné podmínky pro přístup k elektronickým zdravotnickým službám. Co se týče stanoviska pro výbor Envy, návrhuji tam několik věcí. Jednak to, že je třeba zohlednit nově vzdychající pracovní místa a jejich rozdělení, tak aby ženy zde měly svou šanci dále. Náklady na přístroje pro komunikaci, které eh, do posud tvořily jakousi překážku pro tento sektor, je třeba snížit. A rovněž je třeba podpořit digitální a technické vzdělávání žen a také zlepšit možnosti pro zaměstnání žen právě v oblasti elektronických zdravotních služeb. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 5.9. Děkuji. Tak teď se ptám, zdá se přeje promluvit Evropská komise. Merci donc pour... Ano, děkuji, děkujeme. Rádi bychom poděkovali za všechny tyto návrhy, pokud jde o akční plán v oblasti elektronického zdravotnictví, samozřejmě, že my se budeme snažit to držet potaz, pokud jde o naše kompetence komise v této oblasti. Samozřejmě, že pokud jde o systémy v této oblasti, to je v odpovědnosti především na straně členských států, ovšem samozřejmě že v oblasti sítě elektronického zdravotnictví spolupracujeme s českými státy, takže se budeme snažit mm, vzít v potaz určité specifičnosti, které se týkají i rovnosti pohlaví v, ve využívání a uplatňování všech těchto politik. Vidíme zde návrhy, které se týkají obecných problémů. My rovněž řešíme alfabetizace v oblasti mm, přístupu k internetu a tak dále. To je nejenom záležitost která se týká žen, pacientů a tak dále. Samozřejmě, že chceme, aby pacienti měli možnost elektronického přístupu ke svým dosie, ke svým informacím, které se týkají eh, jejich zdraví. A dále, pokud jde o poskytování zdravotní péče, o poskytovatele i v této oblasti, nás eh, čeká hodně práce, pokud jde o využívání těchto systémů elektronického zdravotnictví. A další věc. Samozřejmě, že pokud jde o zdravotní sestry, i to je důležité, aby teda mohli využívat tento systém a byli gramotní v této oblasti, ta gramotnost, abychom posílili gramotnost, čili je, jsou to opatření, které tak, aby abyste byl větší přístup eh, v této oblasti, eh, to znamená i ze strany zdravotnického personálu, zdravotních sester a tak dále. V této oblasti nejde pouze o poskytování zdravotní péče, ale i sociální záležitosti, sociální pracovníci a tak dále. Pokud jde o náklady komunikace v této oblasti, samozřejmě, že jsou to i náklady, které jsou spojené se zdravotní péči. Celkově to je problém obecný, pokud jde o využívání těchto systémů. Čili to je rovněž jedním z našich cílů akčního plánu, tak, aby zde byla lepší interoperabilita, abychom snížili náklady těchto systémů elektronického zdravotnictví, jakmile budou více samozřejmě přístupné a tak dále, tak by se měla snížit i snižit její náklad, především pokud jde o ženy. Dále profesionální záležitosti, tam je ten obecný problém nedostatku kvalifikované eh, práce v této, pracovníků v této oblasti. Elektronického zdravotnictví chceme samozřejmě podpořit především ženy, tak aby rovněž si zvolili tuto profesionální dráhu, čím bychom rovněž mohli přispět k řešení této problematiky. Jistě by bylo zajímavé míry takovou matici konkrétnější u nás DG Connect. Pracujeme právě na takové matici, která by nám umožnila určitý monitoring celé situace, jak to vypadá, využívání těchto politik v praxi, určité indikátory, to, co je specifické pro určité skupiny a tak dále. Podívat se na to, zda jsou zde veliké rozdíly ve využívání, dále gramotnosti, alfabetizace žen, mužů v oblasti těchto elektronických systémů, tak abychom to mohli sledovat, řekněme, do budoucna, řešit to nějak, pokud bychom viděli nějaké obrovské rozdíly mezi těmito skupinami. Děkuji. Tack så mycket för det. Och eh, då frågar... Děkuji. Paní Ranculi, přejete si závěrečné slovo? Ano, děkuji. Chtěla bych připomenout ještě dvě záležitosti. Dobře víme, že zdravotnictví je v kompetenci členských států. Jsem přesvě, pevně přesvědčena o tom, že stále ještě existují administrativní překážky, které je možné odstranit a které pokud by se odstranili, tak by to posílilo bezpečnost a funkčnost zdravotnictví. A právě elektronické zdravotnictví v sobě má obrovský potenciál, co se týče budoucnosti. Dvě krátké poznámky. Státní zdravotní služby průměru jsou ve výši 7,5 HDP, ale na základě státutí obyvatelstva tento podíl na HDP bude narůstat. Některé odhady říkají, že z dlouhodobého hlediska se eh, i náklady na péči zvýší na dvojnásobek. Eh, důsledky těchto dvou změn pocitujeme již nyní. A to například také tím, že na zdravotnický personál je vyvíjen čím dál tím větší nátlak. Rovněž očekávání pacientů neustále narůstají a pomocí elektronického zdravotnictví bychom mohli tomuto trendu pozitivním způsobem alespoň částečně čelit. Děkuji. Takže jak řekla paní Rancoli, eh, pozměňovací návrhy do 5. září v poledne. No a budeme hlasovat tedy později eh, v říjnu a ve výboru Envy potom 17. No a teď se dostáváme k bodu číslo 13 na našem programu a to je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik provádění priorit na rok 2013. A slovo dostává paní Cornelisen, zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom abych vám uvedla kontext. Tak toto je téma, které jsme projednávali začátkem letošního roku. Evropský parlament vždy dvakrát ročně hodnotí vývoj evropského semestru a je to dáno vždycky na jaře pomocí dvou zpráv výboru Econ a Ample a e, poté ještě koncem roku podává zprávu Econ s e, stanovisky výboru Ample a našeho výboru, tak aby se mohlo vyhodnotit vše to, co se odehrálo v roce 13 a na co je třeba se zaměřit eh, v roce následujícím. Já jsem se pokusila navrhnout stanovisko a samozřejmě eh, je možno říci mnoho, ovšem pouze málo slovy, takže eh, předpokládám, že dojde řada pozměňovacích návrhů. Tak já jsem tedy především chtěla říci, že eh, ten hlavní problém z takové celkové perspektivy přetrvává. Moc se toho nezměnilo. Máme poměrně e, málo, e, co bychom mohli hodnotit z hlediska dopadů úsporných opatření na eh, genderovou rovnost. Máme opravdu málo eh, informací o jednotlivých eh, programech, přičemž některé programy genderovou problematiku vůbec nezmiňují. Nemáme také data, která by umožnila orientovat se, eh, orientovat se v tom celém souboru dat eh, na základě genderových kritérií. My jsme si od komise vyslechli eh, řadu kvalitních návrhů pro členské země v oblasti genderové, jako je třeba zlepšení péče o děti a institucí, které o ně péčují mm, dále eh, eh, zohledňování potřeb žen, pokud se týče slaďování práce a soukromého života. A v roce 2013 se de facto eh, opakovala doporučení eh, z roku předchozího, což tedy naznačuje, že členské země příliš mnoho nevykonaly. No a ještě poslední věc, to je z bodu, eh, bodu 6 a toto je angažma stakeholderů. De facto, co to znamená, pořád eh, očekáváme, že tady členské země, případně komise, by měly mm, podniknout kroky pro to, aby ti, kteří se chtějí angažovat, eh, měli snadnější situaci. Očekáváme, že bude uspořádáno nějaké slyšení, že eh, budou jakási doporučení pro to, jak by to členské země mohly činit. No a samozřejmě eh, bude to eh, všechno eh, součástí výroční zprávy o růstu a tak dále. Čili mm, skutečně očekáváme další doporučení, očekáváme také to, že by se k tomuto tématu mohla každoročně konat slyšení. Takže Tolik úvodem a já se nyní ráda vyslechnu vaše komentáře a také příspěvy komise. Děkuji vám. Takže ring volný. No, eh, jsme na prvním zasedání po prázdninové přestávce, takže nás zde není mnoho ale já tedy věřím, že se to změní v průběhu podzimu. Takže jestliže z poslanců se nikdo nepřeje vyjádřit se, je zde prosím zástupce komise, který by k tomu chtěl něco říci? Není tomu tak. Paní Rosoli, já bych ráda řekla pár slov za paní Materu. Ona se rovněž omlouvá za svoji dnešní absenci. Výbor pro práva žen a rovnost genderovou eh, žádá, aby ekonomický výbor do všech opatření za komponoval také otázku genderovou, pokud se týče například vyrovnávání rozpočtu a tak dále. Některé členské země nesohledňují genderový program ve svých, tedy genderový aspekt ve svých programech konvergenčních a programech pro oživení ekonomiky. Ovšem je důležité, aby národní plány mm, věnovali zvláštní pozornost například svobodným matkám a podobně. Je důležité navrhovat mnohodimenzionální eh, strategie, včetně celoživotní vzdělávání a sladěvání soukromého profesionálního života, a to zejména pro svobodné matky. Mnohé aspekty, které se týkají eh, rovnosti genderů, se nacházejí jaksi na okraji. A to není dobře. Naopak potřebujeme eh, speciální pokyny, eh, jak k tomu přistupovat. A já budu předkládat eh, pozměňovací návrhy, které budou omezovat diskriminaci na základě genderu. My máme takový cíl v dohledné době zvýšit zaměstnanost žen na 75% a e, to se týká tedy určité věkové skupiny. A je to prostě proto, aby se více do společenského dění zapojili e, zejména vrstvy obyvatelstva s nižším vzděláním. Také je třeba věnovat pozornost rozdílu v platech mezi muži a ženami, také eh, to souvisí s otázkou slaďování soukromého, tedy rodinného a pracovního života. Je třeba odstraňovat eh, překážky pro ženy, které se snaží uplatnit na trhu práce a hm, také je zde nebezpečí předčasných odchodů z trhu práce. Já tedy budu předkládat pozměňovací návrhy, které se budou zabývat právě touto problematikou, eh, zejména tady předčasného opuštění školních lavic. Pak zde máme otázku eh, rozdílných odměn eh, za práci mezi muži a ženami a tam skutečně členské země musí zapracovat. Děkuji paní Konilson. Na závěr, ano, Já jsem velice eh, ráda, že paní Jeroncovi zastoupila velice kvalitně paní eh, Macelu a myslím, že zmínila několik bodů, které velice rádi zapracujeme. Já se teď těším na pozměňovací návrhy a chci ještě vyjádřit lítost, že Evropská komise, které se toto stanovisko velmi týká a opravdu se na ní obrací, že tady se její zástupci nedostavili, aby nám mohli odpovědět. Doufám, že v budoucnu se to změní. Děkuji vám. Děkuji vám. A pokud tedy někdo další si nepřeje promluvit, tak toto je eh, návrh dalšího časového postupu. Pozměňovací návrhy prosím do 4. září 17 hodin a hlasování ve výboru proběhne 18. září a 30. pak bude bude hlasování ve výboru Ekon. A teď se dostáváme k bodu číslo 14, čili opatření usnadňující výkon práv, která jsou pracovníkům udělená v souvislosti s volným pohybem pracovníků. Spravodajkou je paní Cornelisen. Ano, opět já. Ano, já jsem skutečně nesmírně potěšená tím, že komise přišla s touto novou legislativou proto je záležitost diskriminace mobilních pracovníků v EU je čím dál tím důležitějším záležitostí, samozřejmě v důsledku krize, dále v důsledku čím dál tím více populistických snah v Evropě například i u mě v Nizozemí máme několik politických stran. A ne pouze extrémní strany, dokonce i mainstreamové politické strany, které prostě zneužívají tuto atmosféru proti mobilním pracovníkům především z východní Evropy. Čili myslím si, že Evropská komise udělala správný krok správným směrem, pokud jde o tuto problematiku, tam můžeme bojovat pouze na tomto poli, pokud i tito pracovníci budou mít rovná práva, nemůžou, pokud nebudou zneužívána a placená pod, mm, špatně, tak samozřejmě, že tam ne, nebude docházet k takové nucené konkurenci mezi těmito pracovníky. Samozřejmě, že trošku je zde i rozdíl mezi ženami a muži, pokud jde o sektory, ve kterých jsou zaměstnáni tito mobilní pracovníci, povaha diskriminace, které jsou vystaveni, je trochu jiného charakteru. Přišla jsem z mnoha návrhy v této oblasti, tak abychom to vyřešili, abychom to řešili. Jedna z důležitých otázek je to, že mobilní a především ženy jsou aby byli lépe informováni o svých právech, protože lidé prostě volají po svých právech a měli by být, mít možnost eh, se těšit z těchto práv, užívat je a ženy by podle mého názoru měly mít právo vědět, eh, jaké jsou zde informace k dispozici pro bydlení, sociální mm, záležitosti, zdaňování, výhody pro různé typy rodin a tak dále, dále dávky, které se týkají péče o děti, mateřská dovolena a tak dále. Rovněž si myslím, jedna z věcí, kterou bychom měli posílit v této oblasti práv lidí, je umožnit jim organizovat se to by rovněž pomohlo těmto lidem bránit svá práva například u sezónních pracovníků, různých pracovníků domácí péče, kteří prostě nějak nemají možnost se organizovat a právě proto k diskriminaci dochází ještě více než v jiných sektorech na tomto poli. Rovněž jsme zde zahrnuli tam, kde podle našeho názoru to bylo relevantní, věnovat pozornost rodové dimenzi, genderové záležitosti, tam, kde je to důležité. To, že lidé sebou často berou rodiny a pokud tomu tak je, tak i členové těchto rodin by měli mít právo v těchto hostitelských zemích na stejné záležitosti jako tento pracující. Další věc, které jsem věnovala velikou pozornost, je uznání eh, partnerství stejného pohlaví, které by měly být eh, uznána přeshraničně, ale zároveň i u lidí, kteří prostě se rozhodli pro tuto volbu, to znamená nevstoupili do sňatku, ale mají právě tuto legální formu partnerství v jejich zemi a právě proto si myslím, že v takovém případě by toto partnerství mělo být uznáno i v v těch ostatních zemích, pokud jde například i o právo péče o děti a tak dále. Doufám, že výbor podpoří mu je text a samozřejmě, že mm, k tomu očekávám ještě i příspěvky. Děkujeme, říká pan předseda. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit? Paní Ronsony, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ano, já jsem ještě pořád tady a vystoupím rovněž ještě jednou za paní Materu. Jeden z takových hlavních pilířů posílení pracovního trhu je právě volný pohyb pracovníků a ten by měl být založen na rovnosti pohlaví a rovném zacházení s ženami i muži. Nařízení 421 z roku 2011 článek 45 dává pracovníkům i jejich rodinám právo svobodně se pohybovat v EU a nebýt diskriminováni na základě státní příslušnosti, ovšem bohužel dochází k případům diskriminace proti pracovníkům, kteří překračují hranice, často je to založeno na eh, náboženství, rasové příslušnosti, etnické příslušnosti. V tomto ohledu nemohu podpořit pozměňovací návrh paní Cornelius. Návrh číslo jedna pod zdůrazňuje důležitost práva na volný pohyb. Ovšem zároveň je zde zakotvena i otázka rovného zacházení a genderové rovnosti v celé EU. Ovšem to neplatí v případě pozměňovacího návrhu 4 a 5. Tam vidíme odkaz na eh, zákonné partnerství a sexuální orientaci a to podle mě zachází za nad rámec našich pravomocí našeho výboru u šestky. Nesouhlasím s celou záležitostí těch pracovníků veřejného sektoru. A poslední bod. Vyzýváme členské státy ohledně plné implementace této, tohoto nařízení, pokud jde o rovné zacházení s ženami a muži v oblasti, pracov, v oblasti pracovního trhu. To si myslím, že je správné. Ovšem, Měli bychom udělat vše proto, abychom pozměnili článek číslo 5 a to radikálnějším způsobem. Myslím si, že paní kolegyně, že její návrh nejde dostat, nechází dostatečně daleko. Měli bychom trvat na problematice kendrové diskriminace v této oblasti, volat potom, aby zde byly zapojeny organizace, které by mohly dosáhnout tohoto cíle. A jsem proti 19 i 20 proti těmto návrhům, protože podle mého názoru to jde nad rámec eh, cílů, které zde máme v této oblasti našeho výboru. Dále je to článek 28, pozměňovací návrh 28, ten podle mého názoru není úplně jasní zájmy, kterých skupin bychom se měli chránit a tak dále. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní ještě poprosíme, moc se omlouváme, ještě vidím, že paní Bauer chtěla vystoupit. Děkuji za slovo. Jak víte, já jsem zpravodajkou ve výboru EMPL tohoto důležitého tématu. Situace je následující. všechny svobody, ze všech těch svobod, svoboda pohybu se uplatňuje nejméně. Když to srovnáme rovněž s genderovou problematikou, tak počet žen je zde mnohem nižší než mužů, pokud jde o mobilitu pracujících. O co se snažíme? Snažíme se eh, v této zprávě zaměřit pozornost eh, na to, že nejde o migraci, o migrující pracovníky. Ne. Jde o problematiku jiného charakteru a právě proto jsme zde změnili eh, tento, toto znění například kolektivní možnost eh, kolektivní sporu. Víme, že tam dokonce máme i doporučení v rámci evropské legislativy, pokud jde o tyto sezónní pracovníky. Členské státy by zde měly být, podle mého názoru, podpořeny v úsilí uplatnit příležitost eh, fungování organizací, které by zastupovaly práva těchto pracujících, těchto sezónních pracovníků. My totiž víme, že justiční, možnost justičního odvolání či ehm, vyřešení problému je velice komplikovaná. Právě proto by jsme měli být jasno v tom, které organizace byste mohli být aktivní, fungovat, snažíme se Eh, o zúraznění potřeby kontaktních bodů, sítě těchto kontaktních bodů. Protože v tomto stanovisku jde i o, o problematiku toho, kdo bude um, zodpovědný za například překlad. Um, máme zde náklady například. Máme zde portály, různé stránky internetové, které se věnují těmto záležitostem v návrhu Evropské komise. Se hovoří o tom, že ve většině případů na Solvitu, na stránkách Solvitu, eh, teda mám, ve většině případů jsou to stránky právě te, tohoto orgánu, my se snažíme nalézt určité komplexní znění v tomto ohledu, to znamená, že členské státy by měly vytvořit tyto body, kontaktní body, ale rovněž zjistit, kdo v členských státech by mohl být odpovědný za tuto problematiku. Vysoce si cením přístup tohoto stanoviska. Zdůraznit to, že pro ženy je obtížnější využít tuto svobodu pohybu. Situace žen je komplikovaná, pokud jde o sladění pracovního a rodinného života. Já jsem slíbila, že udělám vše proto, abych to zdůraznila v mé zprávě. Jistě tu genderovou, eh, genderový pohled nemůžeme zohlednit v každém článku. Zároveň není možné rozšířit eh, rozsah působnosti této legislativy, protože, jak víme, máme zde i jinou legislativu, která pokrývá boj proti diskriminaci. Čili není možné vzít potaz eh, všechny problémy toho, jak zajistit boj proti diskriminaci našich občanů v, jiný, v ostatních zemích Unie. Dále jsou to soudní případy, soudní pře. Tím, že zúžíme rozsah, protože článek 44 končí právě takovým zněním. Zajištění těchto svobod je často omezen téměř pro, bychom řekli, soukromé společnosti, protože prostě pro veřejný sektor to není nejvhodnější. Ovšem rozsudky soudní hovoří trošku jinak. Pouze tyto profese by měly být omezeny pro občany členských států. Ty profese které se týkají výkonů veřejné moci. Tyto nové informace jsme se rovněž snažili začlenit do této zprávy. Bohužel jsou zde některé návrhy, které opravdu jdou nad rámec tohoto nařízení. nebo směrnice. Rovněž ty pozměňovací návrhy, které se týkají jiných směrnic pokrývajících boj proti diskriminaci. Nepouze těch, které jsou omezeny na státní příslušnost. Čili, abych to shrnula, já vítám úsilí zpravodajky udělám vše pro to, abych se zaměřila na genderovou otázku a abych vzala v potaz ty návrhy, které spadají do rozsahu působnosti této směrnice. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní Dávám slovo komisi. Pan Pieres, rád byste se k tomu vyjádřil. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně. Samozřejmě vítáme tento návrh stanoviska. A pouze na dvě věci bychom rádi poukázali. Jistě víte, že Evropská komise v rámci tohoto návrhu se nesnaží rozšířit nařízení 92, čili to znamená neomezení toho rozsahu působnosti. Návrh 3 hovoří o směrnici z roku 2004 číslo 38. Pokud jde o tuto směrnici, my si myslíme, že tato směrnice z roku 2004-38 nepokrývá pracovníky v pohraničí, čili to nás trošičku, to, nás, to je takové zmatení, protože rodiny těchto pracovníků jsou eh, začlenění do řízení 492 a tím pádem by nám jaksi vypadly a právě proto jsme to chtěli ještě jednou zdůraznit. Další věc. Pozměňovací návrh 12 až 14. Tam jde o upřesnění rozsahu působnosti této směrnice. My si myslíme, že všechny tyto návrhy v podstatě téměř všechny tyto návrhy jsou pokryty již zněním nařízení 492. Sociální výhody, interpretace, soudní interpretace je zde v tomto ohledu opravdu eh, široká. Některé z těchto pozměňovacích návrhů bychom mohli právě tímto pokrýt, tím, že upřesníme tyto pozměňovací návrhy, obsah těchto pozměňovacích návrhů. Tím bychom ten pojem sociální výhody mohli trošku ale zúžit. To bychom rádi zdůraznili. Čili ten pojem sociální výhody a zároveň podmínek, eh, pracovních podmínek, zaměstnání, to je široká oblast, to rovněž pokrývá tento obsah, který bychom zde chtěli dodat. Sociální zabezpečení práva v této oblasti, zdravotnictví, zdravotní péče. To pokrývá nařízení 883 o sociálním zajištění, čili my si myslíme, že to již je pokryto a právě proto tento specifický odkaz podle našeho názoru sem nepatří, pokud jde o sociální práva. To znamená začlení tohoto bodu do této směny. To je vše z naší strany. Děkuji. Děkujeme. A nyní poprosíme ještě zpravodajku na závěr. Um, Děkuji vám. Já jsem s velkým zájmem naslouchala všem e, řečníkům studie rizik eh, Evropské komise eh, je opravdu zajímavé čtení a zaslouží si pozornost poněvadž eh, skutečně existují takové úmysly eh, omezit eh, práva pracovníků nevládních organizací a podobně. Čili já myslím, že o tom se ještě s komisí budeme muset zvlášť pobavit a napravit to. Já jsem velice ráda, že paní Matera podporuje alespoň některé pozměňovací návrhy. To je pro mě příjemné překvapení. tak já doufám, že o tom budeme dále debatovat. A myslím, že paní Baron eh, velice eh, správně poznamenala, to je velice důležité, že je třeba eh, dobře si rozmyslet rozdělení zodpovědnosti. Pokud se týče rozsahu té zprávy, já si myslím, že klidně můžeme jít nad rámec toho, kde jsme nyní, pokud to bude aspoň trochu právně možné. Takže e, uvidíme, všechno záleží na tom, jak daleko bychom to chtěli posunout. Já si myslím, že e, u mobilních pracovníků můžeme pomocí této směrnice zlepšit postavení a zejména tedy těch žen mezi nimi. Takže já se těším, že na tom budeme dále pracovat. Děkuji vám. A jak to bude dál? Pozměňovací návrhy prosím do 5. září v poledne. 5. září v poledne. Ve výboru budeme hlasovat 3. října a ve výboru pro zaměstnanost se bude hlasovat 5. Eh, listopadu. Tak to je konec bodu 14. Příště se sejdeme 18. září eh, dopoledne od 9 do 12.30 a poté odpoledne od 15 do 18.30. Já vám nyní všem děkuji za eh, tuto schůzi a přeji vám příjemný večer.